hranic. Nyní máme konečně většinu v parlamentu, které jsme dosáhli eh, pro to, abychom znovu požádali o tyto zákony. Děkuji, kolego Jorgensene. Písemné prohlášení 50 roku 2011 předložené poslanci Binev, eh, Atat Montaldo Deva, Mauro Takola ohledně zavedení programu eh, šach ve školách eh, v vzdělávacím systému Unie získal většinu poslanců EP z hlediska stejného článku 123 jednacího řádu bude tento text předán a zveřejněn v zápisu. Nyní dávám slovo panu Binevovi. Pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat všem kolegům z EPP, také panu Maurovi, Takulovi a, a Tarta Montaltovi a také zástupcům konzervativců a reformistů, kteří iniciovali Eh, toto prohlášení společně se mnou pro zavedení šachů ve školách. Dobré nápady překračují hranice a předsudky. Chtěl bych rovněž poděkovat panu předsedovi Buskovi, eh, který podpořil tuto iniciativu a eh, podpořil ji široce. Děkuji také administrativě a všem našim eh, spolupracovníkům za skvělou práci. Děkuji všem, kteří podepsali eh, toto prohlášení. Děkuji také kolegovi eh, Biorisovi a Milanu Zvěrovi, protože toto je vynikající věc. Je to dobré pro naše děti, pro naši budoucnost. Zde na tribuně máme předsedu Evropské unie eh, šachistů a šachů eh, a i vám bych chtěl eh, popřát hezký víkend po tomto hlasování. Děkuji vám. Vielen Dank, Herr Binev. Děkuji, pane Bineve. Dámy a pánové, ještě než začneme s hlasováním, se chci zmínit o tom, že pan Lotar Bisky eh, opustil eh, předsednictví eh, své politické skupiny. Chtěl bych vám, pane Bisky, poděkovat za vaši práci, vaší politické skupině. Děkuji za váš lidský přínos a kolegiální přínos. Jako předseda frakce zůstáváte opouštíte parlament, ale zůstáváte jako poslanec. Děkuji vám za vaši spolupráci. Der Glückwunsch gilt Blahopřání samozřejmě platí kolegyni Cimer, která je novou předsedkyní GUE, takže blahopřejeme vám ke zvolení do této funkce. Paní Cimer, musím však přiznat, že eh, jste mě udivilo, že jste předal žlut, předala žlutou růži eh, bývalému předsedovi, to nás udivuje. Eh, nyní za liberály se přihlásilo k jednacímu eh, řádu pan Papastamkos, prosím. Já chci apelovat na nás, na všechny, na celý parlament, neboť z očividných důvodů se tady jedná o schválení, o hlasování zprávy pana Davise. Já žádám